budeme hlasovat za pár okamžiků. Začínáme hlasováním k e, situaci v Thajsku. Máme zde jenom jediné hlasování o společném návrhu usnesení pěti frakcí. Nejsou žádné pozměňovací návrhy, proto rovnou závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o společném návrhu usnesení pěti frakcí k právu na vzdělání v podněstrské oblasti. Několik pozměňovacích návrhů tady máme. Odstavec 4, původní text. Zde byl podán ústní návrh pana Predy. Bez mikrofonu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Navrhuji, abychom na konec odstavce 4 doplnili by updating the information culminating with the detention of the principal and the accountant and the driver of the high school on the 5th February 2014. Takže eh, jsou nějaké námitky, říká pan předseda. Není tomu tak, takže budeme hlasovat v této podobě. Odstavec 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se.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 opět eh, zatčení ředitele účetního a řidiče eh, dané vysoké školy, když přepravovali výplatu pro zaměstnance dané instituce. Eh, děkuji, jsou námitky? Není tomu tak. Kdo je pro v této podobě? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A bod odůvodnění u původního textu. Tady máme ústní pozměňovací návrh pana Repa. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tady to je technický pozměňovací návrh v tom smyslu, že v září 2014 eh, bychom řekli asi nejpozději, to znamená do konce srpna 2014. Je to malá změna, ale um, myslím si, že náš text bude pak lépe odpovídat textu Rady ministrů z prosince. Děkuji vám. Jsou námitky? Nejsou. Takže hlasujeme v této podobě. Jsou námitky? Pan Preda? Tak moment, budeme hlasovat v této podobě původního textu pod odvodnění O, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dobrá, tak bude kontrola. Budu odvodní O. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Zamítnuto. Dobrá, takže eh, celé usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže eh, poslední hlasování dnešního zasedání je tím pádem eh, téma Bahrajn, zejména případy Nabila Rajaba, Al-Hadiho Al-Hadžava a Ibrahima Šarifa. Máme zde návrh čtyř frakcí,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 zdržel se zamítnuto. E, celé usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Jednohlasně přijato, sedm lidí se zdrželo hlasování. E, přeji všem kolegům šťastnou cestu domů. A pardon, ještě pan Odík k jednacímu řádu. Vážený pane předsedající, já jsem požádal o slovo už před chvilkou, když jsme hlasovali o stanovisku parlamentu k nařízení komise o přizpůsobení kvót pro skleníkové plyny, ale dostal jsem slovo. Já tady mám uh, připomínku týkající se mnohojazyčnosti. Hlasovali jsme o stanovisku parlamentu a to nařízení, o kterém jsme hlasovali, jednak není na stránce Seance en direct a jednak nebylo přeloženo. Takže řada poslanců hlasovala pro dokument, který je v rozporu s pravidly mnohojazyčnosti, což je e, nové zhoršení stavu mnohojazyčnosti. Tady už nemluvím ani o výborech, ale o plenárním zasedání. Pane předsedající, prosím, abyste na to upozornil. Na Biru není možné, aby se mnohojazyčnost jednojazyčnost takto v našem parlamentu zhoršovala. Děkujeme vám, pane kolego Ody, to je velmi relevantní bod, eh, který bereme na vědomí. Zápis dnešního zasedání bude k dispozici parlamentu na začátku příštího zasedání, pakliže nebudou eh,